So, liebe Kolleginnen Kollegen. Tak, vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, já se omlouvám, že jsem přišel trochu pozdě, ale můj dnešní eh, program eh, tvrdil, že začínáme ve tři hodiny. Já sám nesnáším, když začíná schůze pozdě, takže prosím, přijměte mou omluvu. Pořad jednání máte před sebou, pokud si někdo přeje nějakou změnu, nechť dá najevo. Není tomu tak, v tom případě je to tak eh, schváleno. Bod 2. Toto zasedání je přenášeno na internetu, takže prosím mluvte jasně a zřetelně a myslete na všechny posluchače od Lisabonu až po Lineburg a od Talinu až po Milán. DG Inter nám oznámilo, že tlumočení do portugalštiny není možné, není aktivně možné, nicméně pasivně ano. To znamená, že každý může hovořit ve svém jazyce. Dále se dostáváme k bodu 3. Stav probíhajících trialogů. Momentálně probíhá jeden trialog. Momentálně zpravodaje nevidím, takže krátce to vezmu já. Jde tady o balíček modernizace nástrojů obchodní obrany. 23. listopadu proběhl sedmý trialog, kde jsme eh, se eh, o nějaký kus přiblížili k sobě. Víte, že rada dlouho odmítala se jakkoliv pohnout z místa a odklonit se od svého mandátu, nicméně nakonec se to stalo. Dosáhli jsme dohody u některých nepříliš politicky významných eh, otázek a pak je tam ještě pár bodů otevřených. Je to otázka té takzvané shipping clause, eh, eh, je tam otázka dobu, po které vstoupí předpis v platnost, potom podmínky pro to, aby platilo pravidlo, nižší, aby platilo pravidlo nižšího cla, pak je to otázka kontinentálních šelfů a otázka zapojení e, práva zaměstnanců a práva životního prostředí. Já a Martin jsme e, byli v pátek na obědu z TPC a myslím si, že jsme si z toho odnesli pocit, že rada je ochotná e, pohnout se z místa a tím pádem se těšíme s nadějí na příští trialog, který se bude konat 5. prosince, tedy příští týden. A pokud všechno půjde dobře, tak budeme moci evropským občanům a zejména evropskému průmyslu dát vánoční dárek. Jdeme na bod 4 makrofinanční pomoc. Určitě si vzpomínáte, že e, Evropský účetní dvůr e, zveřejnil zprávu o jednotlivých e, případech poskytnutí makrofinanční pomoci a tato zpráva nám byla předložena. Evropský účetní dvůr se zmiňuje zejména o Tunisku a Ukrajině. To jsou dva případy, které byly proskoumány. A zejména se zabývá kondicionalitou a implementací, respektive dodržování této kondicionality. A komise by nyní měla mít možnost na tuto situaci reagovat. A nyní Santiago Loranka Garcia, vedoucí oddělení z DG Ecofin, by nám k tomu měl poskytnout krátkou prezentaci. Prosím. Děkuji moc krát, pane předsedo. Nejprve bych chtěl jménem komise poděkovat za příležitost eh, hovořit s vaším výborem o makrofinanční pomoci a o sledování toho, já, eh, o čem hovořil na minulém zasedání člen účetního dvora. Eh, nejprve eh, bych rád připomenul, co vlastně makrofinanční pomoc je, jaké má hlavní rysy a e, jak hodla, jak komise nastavuje podmínky, kondicionalitu, jak provádí monitoring a hodnocení. A potom se můžeme vrátit k připomínkám účetního dvora, abychom měli vyváženější přístup. Nejprve mi dovolte připomenout, že makrofinanční pomoc je výjimečný nouzový nástroj, eh, který eh, odstraňuje problémy s nerovnováhou plateb a s krizemi v zemí evropského sousedství. Tento nástroj má tedy několik význačných rysů. Za prvé, je to nástroj, který se mobilizuje vždy případ od případu a eh, reaguje na krizi, která vyvstala za závažných a výjimečných platebních potíží. Má velice omezený geografický záběr, eh, a to pouze kandidátské země a potenciálně kandidátské země a eh, země sousedící s Evropskou unii, eh, spadající do evropské politiky sousedství a pouze ve výjimečných okolnostech to mohou být země geograficky, politicky nebo politicky blízké Evropské unii. Je to dočasné krátkodobé financování, což znamená, že e, ta podpora probíhá pouze do okamžiku, kdy se ekonomická situace v zemi stabilizuje. Takže tím se to značně liší od běžné rozpočtové podpory nebo od rozvojové pomoci. Typicky má eh, makrofinanční pomoc formu půjčky, eh, se kterou se může někdy pojit grant, ale to jenom ve velice řídkých odůvodněných případech. Většinou jde o půjčky. Je to pomoc, která není nijak vázaná a není e, předem alokovaná. Co to znamená? To znamená, že ty finance nejsou vázány na žádnou konkrétní výdajovou položku v čerpající zemi. No, to jsou klíčové prvky tohoto nástroje. Jde o pomoc zemi, aby mohla obnovit svou finanční e, udržitelnost což je doprovázeno řadou reform, které mohou vést k udržitelnému růstu. Samozřejmě jsou potom ekonomická přizpůsobení méně tvrdá, méně náhlá a tím je i omezený sociální dopad těchto případných eh, přizpůsobení. Operace eh, MFA se také zakládají na velice konkrétním legislativním postupu neexistuje žádné nařízení, je to vlastně e, vždy e, legislativní rozhodnutí Rady a parlamentu na základě e, návrhu komise po řádném legislativním postupu. Důležitou charakteristikou této pomoci je, že podléhá řadě požadavků. Prvním z nich je existence tzv. politických podmínek, které musí být naplněny, aby země byla způsobila čerpat tuto pomoc. Znamená to, že čerpající země nebo způsobilá země musí eh, dodržovat efektivní demokratické mechanismy, včetně eh, parlamentního systému s mnoha politickými stranami a musí být zaručeno dodržování lidských práv. To je podmínka, která musí být naplněna po celou dobu trvání pomoci hodnocení toho, zda eh, je tato podmínka naplněna, provádí společně komise a eh, Evropská služba pro vnější činnost. Tato podmínka tedy musí být naplněna eh, po celou dobu trvání pomoci, jak říkám, takže nejenom na začátku, nebo v době v přípravě memoranda o porozumění, ale také v době proplacení eh, jednotlivých eh, splátek. Pak eh, existuje druhá podmínka pro tento nástroj, a sice musí existovat úvěrově uspořádání s Mezinárodním měnovým fondem toto uspořádání musí platit i v době, kdy je pomoc vyplacena. Takže musí existovat nějaký program Mezinárodního měnového fondu. V makrofinanční pomoci většinou mandát k jednání pochází z rozhodnutí, které je společným rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady. A toto rozhodnutí obsahuje mandát pro komisi k tomu, aby jednala s čerpající zemí o memorandu porozumění. Toto memorandum nastínuje soubor opatření, e, která bude čerpající země muset učinit, aby posílila e, ekonomickou a finanční stabilitu a aby e, dosáhla rovnováhy plateb. To je důležité, protože toto memorandum porozumění nastavuje podmínky a právě tyto podmínky musí být splněny, aby mohlo dojít k vyplacení pomoci. Takže je potřeba si uvědomovat, jak je vlastně ta kondicionalita nastavená. Za prvé, ty podmínky jsou specifické pro každou zemi. Ta memoranda porozumění se liší, protože se soustředují na konkrétní cíle, které pomohou čerpající zemi napravit svou ekonomickou situaci. Samozřejmě eh, většinou eh, do toho patří eh, určité oblasti, ale může to být po každé jiné. Může to být zpráva veřejných financí, řízení finančního sektoru, reforma energetiky, boj s korupcí, zlepšení podnikatelského klimatu. Tam je řada možností. A ve všech těchto případech jsou ty reformy obou straně dohodnuté a e, je potřeba, aby je čerpající země jaksi přijala za své což je velice důležité, protože se chceme vyhnout tomu, aby e, přijímající země nějakým způsobem couvala nebo aby e, po odsouhlasení tohoto závazku nebyly podmínky naplněny. Velice důležité také je, že tato politická kondicionalita je komplementární a doplňuje se s dalšími typy pomoci. E, to je především Mezinárodní měnový fond samozřejmě, ale potom další nástroje evropské podpory, jako je nástroj pro sousedství například. A potom samozřejmě e, obchodní dohody anebo asociační dohody. při eh, nastavování kondicionality je to samozřejmě něco za něco. Je otázka, jak můžeme být ambiciozní, jak můžeme být konkrétní a vždycky je důležité časové hledisko. Ta reforma musí proběhnout za určité časové období. Takže je potřeba nastavit rovnováhu, aby těch podmínek nebylo příliš mnoho, abychom tu zemi nepři, nepřetížili, ale zároveň musíme být eh, dostatečně ambiciozní a klást přiměřené požadavky. Ty podmínky je potřeba monitorovat. A komise eh, k tomu má pravomoc. Provádí to DG ECFIN, ale nejednáme o samotě, přispívají všechna oddělení. A počítáme samozřejmě s podporou delegací Evropské unie. Jsme také v úzkém kontaktu s Mezinárodním měnovým fondem a se Světovou bankou. Kromě toho komise, respektive DG ECFIN, eh, provádí kontroly přímo na místě a ověřuje, jak probíhá implementace. Takže ještě než dojde k vyplacení pomoci, může proběhnout eh, několik takovýchto eh, kontrol, to záleží na tom memorandu, může být jedna, dvě, tři nebo čtyři a tam proběhne hodnocení eh, toho, jak jsou naplněny podmínky relevantní pro tu kterou splátku. Abychom mohli takto hodnotit implementaci, využíváme pevně eh, daný počet kategorií, které eh, mohou nabývat hodnoty naplněná, částečně naplněná nebo nenaplněná. Tímto způsobem měříme pokrok, kterého čerpající země dosáhla. Ty podmínky tedy pečlivě vyhodnocujeme a zohledňujeme přitom ekonomický kontext, ve kterém se pohybujeme. Minulý týden eh, komisař eh, Moskoviči osvětlil eh, vašemu výboru některé nesrovnalosti v prohlášení pana Pinčna z účetního dvora, které učinil 11. října při prezentaci zvláštní zprávy o Ukrajině a Tunisku. Podle našeho názoru se účetní dvůr vyjádřil k typu kondicionality a politické povaze některých rozhodnutí a možná vykreslil negativní obrázek těchto operací, ale podle našeho názoru e, to není dostatečně podloženo zjištěními auditů, které účetní dvůr provedl. Pro nás je potřeba, abychom zdůraznili, že všechna rozhodnutí ohledně makrofinanční pomoci pro Ukrajiny se zakládala na důkladném hodnocení e, implementace, které provedla komise e, a e, to rozhodnutí nepadlo z čistě politických důvodů. Pokud jde o současnou MFA3, tak ta zatím nebyla hodnocená, přinejmenším její druhá splátka. Byly také dány Eh, pokyny k eh, vyplacení eh, druhé tranže, ale pak se objevily problémy s hodnocením situací, situace vnitřně vysídlených osob a dalších. V obou případech Ukrajina podnikla kroky a komise shledala, že nenastal dostatečný pokrok. Nicméně pak proběhla ještě třetí splátka, u které e, byly proskoumány také e, další obdobné podmínky. Umožnilo nám to tedy sledovat e, tyto dvě podmínky a to dostatečně důkladným způsobem. Pak se účetní dvůr vyjádřil ještě k dalšímu tématu, ale také poněkud nepřesně, a to je rychlost rozhodování. E, tady si myslíme, že je důležité si uvědomit, že zpráva účetního dvora jak řekl člen účetního dvora, nedoporučuje urychlit naše vlastní procedury. Naopak zpráva doporučuje, aby komise proskoumala možnosti společně s parlamentem a radou, jak urychlit schválení Eh, procedury. Takže v odpovědi komise na toto doporučení eh, obsažené ve zvláštní zprávě jsme uvedli řadu návrhů, které rádi proskoumáme s oběma spoluzákonodárnými orgány. Je samozřejmě v našem zájmu, aby spolupráce s radou i parlamentem probíhala dobře, aby všechny tři instituce mohly zjednodušit a zrychlit rozhodovací proces u nástroje MFA. A v neposlední řadě pokud jde o sdílení informací, eh, mohu vám s radostí oznámit, že po výměně, názoru, po výměně dopisů mezi komisařem Moskovičím a, eh, spolu, a, a spravodajem Mojsou z loňského roku eh, sekretariát INTA a DG ECFIN zřídili kontaktní body, abychom zajistili neustálý transparentní a efektivní tok informací ohledně MFA mezi oběma institucemi. Takže v budoucnu budete dostávat e, informační poznámky od komise ohledně e, plnění podmínek pro makrofinanční pomoc e, svázané s jednotlivými splátkami. Tak já doufám, že tímto svým příspěvkem jsem osvětlil některé prvky MFA a doufám, že v nejbližších minutách budeme moci objasnit další případné otázky. Momentálně probíhají důležité operace týkající se Ukrajiny, Jordánska, Tuniska a e, začíná se také s Moldavskem. V budoucnu máme na plánu Gruzii, tam ještě probíhají diskuze o rozhodnutí. A domníváme se, že těch operací by mohlo být v budoucnu ještě více. Takže těšíme se na pokračující dobrou spolupráci mezi komisí a parlamentem ohledně makrofinanční pomoci. Děkuji. A nyní dám slovo kolegům a potom samozřejmě také panu Austreviciovi, který je zpravodajem AFETu. Můžete začít. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. co eh, hodlám dělat jakožto zpravodaj pro otázku makrofinanční pomoci pro Moldavsko. Já jsem si vyslechl prohlášení zástupce komise a chci říci, že eh, v případě zapojení AFETu eh, do otázky Moldavska jsme si položili následující otázku. Moldavsko není pouze třetí zemí, ale Moldavsko má s Evropskou unii uzavřenou dohodu o přidružení. A tyto vztahy tedy vycházejí z této asociační dohody, eh, která se snaží ovlivnit vývoj Moldavska směrem k Evropě. Proto je velice důležité, aby Moldavsko dodržovalo základní lidská práva, právní stát a základní lidské svobody. Zároveň bychom by mělo, zároveň by Moldavsko mělo tolerovat i odlišné názory a tuto toleranci zakotvit také do státnických záležitostí. A v opačném případě eh, k poevropštění Moldavska nemůže dojít. A právě toto je také v centru naší dohody s Moldavskem. Proto vítáme veškerý pokrok, kterému se podaří, kterého se podaří moldavské vládě dosáhnout v provádění těchto závazků z asociační dohody. Pane předsedo, nevždy se však věci vyvíjejí správným směrem. Pravděpodobně víte, že vládnoucí koalice v Moldavsku podnikla určité kroky ke změně volebního zákona. My jsme vznesli určité pochybnosti a musím říct, že to byly pochybnosti velice silné. A to už na samém začátku tohoto procesu. I přes veškeré naše vyjádřené obavy a obavy vyjádřené členskými státy, Moldavsko tyto kroky podniklo a změnilo volební zákon z proporčního na smíšený. Reakce Moldavska na Benátskou komisi, která je zásadním orgánem, pokud je o doporučení Rady Evropy, protože Moldavsko je členem Rady Evropy, jsem eh, z naší strany nesetkala s dobrou reakcí. Podle nás reakce Moldavska nebyla dostatečná. Jsme stále v kontaktu, nicméně k žádnému dalšímu přepracování zákona nedošlo. Stále ještě čekáme na komplexní hodnocení volebního zákona, které má provést eh, Evropská služba pro vnější činnost společně s Evropskou komisí. Předpokládáme, že toto hodnocení by mohlo být předloženo Evropskému parlamentu do konce roku. Vážený pane předsedo, v tuto chvíli bych chtěl připomenout společné prohlášení, které jsme podepsali jako Evropský parlament, Evropská komise a Rada. Je to prohlášení z července letošního roku. A chci trvat na tom, že každý bod, který je v tomto prohlášení zmíněn, je stále aktuální. Takže já, eh, pane předsedo, vítám debatu, ke které dochází tady ve vašem výboru. A chtěl bych připomenout také politický rozměr makrofinanční pomoci. Makrofinanční pomoc je nástroj, který bychom měli používat, nic, ale také vymáhat plnou silou tak, abychom nelhali našim občanům a měli bychom vyžadovat také provedení politických reform. Podobná debata probíhá také v AFETu a Možná bude dobré, když pan McAllister uspořádá nějaké společné zasedání, tak abyste i vy byli informováni o debatách, které se týkají politického vývoje v mnoha třetích zemích. Děkuji. Děkuji vám. Nyní prosím pan Reut. Děkuji, pane předsedo. E, tuto debatu o makrofinanční pomoci nevedeme poprvé hodnocením tohoto nástroje mezinárodního obchodu Evropské unie už jsme projednávali několikrát. A já chci připomenout, že veřejnost by měla vědět, na co jsou vynakládány finance EU. A, makro, a nástroj pro makrofinanční pomoc by měl být co nejtransparentnější. V rámci debat v tomto výboru bychom samozřejmě měli zohlednit také politický rozměr. Chci poděkovat komisi eh, za to, že zorganizovala naši výměnu názorů s eh, účetním dvorem na posledním zasedání, protože se domnívám, že tyto dvě věci spolu úzce souvisejí. A pokud je o Moldavsko, tak já jsem se podíval na to memorandum o porozumění, což je základní dokument pro makrofinanční pomoc Moldavsku. A tady se píše, že během implementace tohoto nástroje musí vláda poskytnout veškeré informace komisi, které e, monitorují finančně ekonomickou situaci a hodnotí také vývoj strukturálních reform. Tyto informace musí být poskytovány Evropské unii pravidelně, tak jak je to stanoveno v příloze 2. Já nebudu zabíhat do detailů, ale přímo se tady hovoří o prevenci a předcházení trestným činům, které by mohly jít proti ochraně evropských obchodních zájmů. A tady chci připomenout analýzu, kterou ve své zprávě provedl účetní dvůr. A já se chci komise zeptat, zda účetní dvůr poskytl jinou analýzu e, těchto, tohoto vývoje než Digitrade Evropské komise. Dále, pokud je o Ukrajinu, tak e, prezident Ukrajiny na posledním samitu o východním partnerství sdělil, že s radostí očekává další makrofinanční pomoc pro Ukrajinu pro léta 2018-2019. Ale my jsme v situaci, kdy to třetí kolo ještě stále nebylo proplaceno. A nebylo proplaceno právě proto, že nebyly splněny podmínky Evropské unie. A proto se chci zeptat, jakým způsobem chcete dosáhnout eh, společného porozumění s Ukrajinou, která ty peníze pravděpodobně chce. A jakým způsobem zajistit, že splní podmínky, které Evropská unie Ukrajině dala. Pokud tedy hovoříme o kondicionalitě, tak ano, my chceme přispět k vývoji této země. Nicméně i ta země musí přijmout své závazky a jít tím směrem. Musí podniknout příslušné reformy, musí založit nové orgány, které mají za úkol bojovat proti korupci. To všechno známe, o tom jsme hovořili již několikrát. Ale stále na tu otázku narazíme, narážíme znovu. Jak jste říkal, musí dojít také k vyváženosti ve vztahu k Mezinárodnímu měnovému fondu. A my z toho řeckého programu víme, že tady jsou určité podmínky. A že vždy je nutno žádat zásadní ekonomické reformy v těch daných zemích. A tím se vracím k tomu memorandu o porozumění, podle něhož máme napomáhat dané zemi při provádění strukturálních reform. Možná to platí také pro Tunisko, v budoucnu možná také pro Libanon, kde máme určitou zodpovědnost doprovázet tu zemi v rámci tohoto procesu strukturálních reform. A vy jste hovořil o poevropštění a to je možná trošičku špatný výklad, protože k poevropštění Tuniska pravděpodobně nikdy nedojde, ale my bychom měli této zemi pomoci, aby dosáhla určitého udržitelného ekonomického vývoje, kdy bude ta eh, daná země soběstačná. To je naším úkolem. Pak je tady samozřejmě otázka půjček a grantů a vy, eh, zna, vy jistě víte, že mé stanovisko je dávat více grantů než eh, půjček. Děkuji. Dobrá, možná bychom tedy měli stanovit ještě přísnější podmínky. Já chci přivítat eh, tady na výboru studenty programu Master z Paříže. Vítám vás tady a eh, dnes se tedy zabýváme tématem eh, mezinárodního obchodu, takže si naše zasedání užijte. Možná za sebe. Musím říct si, že mám takové smíšené pocity. Já jsem si vyslechl vaše vystoupení. Přečetl jsem si zprávu účetního dvora k Ukrajině. A tam se jasně píše, že veřejné finance a boj proti korupci eh, byly efektivní pouze částečně. a ty dosažené výsledky jsou velice křehké. Co to znamená? Znamená to, že se těch eh, výsledků buď nepodařilo dosáhnout a to, čeho bylo dosaženo, je nestabilní? Co z toho pro komisi vyplývá? Jaká kritéria používáte při stanovení toho, zda země plní na 40-30 a jaké jsou následky těchto zjištění. Prosím, máte slovo. Yeah, thank you for... Děkuji vám za všechny znesené dotazy. Já se pokusím na ně postupně odpovědět. Samozřejmě je tady vidět jasný zájem o Moldavsko. Myslím, že celá ta debata o, o rozhodnutí o makrofinanční pomoci to dokazuje, protože návrh komise byl v několika bodech změněn, takže tento dokument byl velice pečlivě zvážen. V tomto konkrétním případě tedy pokud jde o volební zákon, tak komise k tomu už zaujala nějaký postoj v rámci svého společného prohlášení s místopředsedy Mogherini, Mogheriniho a s komisaři a v tomto prohlášení jsme trošičku předjímali tuto debatu. Veškeré komentáře, které se objevily v tom společném prohlášení, byly posledně zohledněny při sestavování toho memoranda o porozumění a zohlednili také výbor před několika měsíci. Ten text memoranda o porozumění je v tomto ohledu poměrně explicitní. A také text rozhodnutí a společného prohlášení. Přímo zmiňuje volební zákon. A my to hodnocení provedeme ve chvíli první splátky, protože to je vlastně další fáze. To znamená, při této první splátce budeme muset vyhodnotit, zda byla splněna politická podmínka. A memorandum a společná, společné prohlášení by mělo být za to v potaz moldavskými orgány a to také vyhodnotíme. To znamená, tato složitá politická situace, včetně volebního zákona, je v tom memorandu o porozumění zohledněna. A my eh, budeme při tom vyhodnocení přihlížet k tomu, zda byla tato politická podmínka splněna či nikoliv. Druhá připomínka souvisela s Ukrajinou. A s tím, jak ambiciozní byly ty reformy, které byly stanoveny komisí v rámci makrofinanční pomoci. To poslední já jsem doporučila, abyste si přečetli to poslední memorandum o porozumění s Moldavskem, ale doporučuji vám ke čtení také to memorandum s Ukrajinou, protože tam se hovoří o velice ambiciozních reformách. Je potřeba změnit regulační rámec. A v několika případech je dokonce potřeba zřídit nové instituce, nové orgány a poskytnout jim dostatečné zdroje Takže myslím, že už jsme dost ambiciozní. A tady vlastně máme tu podmínku společnou s MMF. Dále, pokud jde o účetní dvůr a jeho zprávu, tak my se nedomníváme, že by účetní dvůr tu situaci hodnotil takto negativně. My jsme si pročetli to celkové hodnocení, které hovoří o částečné efektivitě. Nicméně účetní dvůr podle nás nespochybňuje způsob, jakým komise hodnotí provádění. My jsme stanovili určitá kritéria pro toto posouzení. Tato kritéria jsou poměrně náročná, ale zároveň musí komise prokázat určitou dávku flexibility, tak, aby dokázala vyhodnotit i případy, kde nedošlo ke stoprocentnímu provádění. To znamená, provádění sice nebylo provedeno stoprocentně, nicméně je dostačující. To znamená, i tyto případy musíme, i případy těchto podmínek musíme zvážit. A myslím, že účetní dvůr toto v té zprávě nespochybňoval. A proto se domnívám, že ta zpráva účetního dvora je ve skutečnosti mnohem kladnější, než jak by se mohlo zdát eh, na základě debaty v tomto výboru. Dále, pokud jde o pomoc Ukrajině a o to následné proplacení, tak tady byla stanovena řada podmínek. Eh, menší počet nebo menšina jich je stále nenaplněná, ale ještě jsme naši analýzu nedokončili. To znamená, ještě jsme nedokončili to posouzení toho, zda i tato kritéria, zda i tyto podmínky byly splněny. My se snažíme vyvíjet eh, tlak na nejrůznějších úrovních na orgány Ukrajiny tak, aby plnila i tyto podmínky. A to bych chtěl zdůraznit. Myslím, že tím jsem odpověděl na všechny ty hlavní otázky a pokud eh, ještě nějaká otázka zůstala bez odpovědi, tak eh, rád na ně odpovím posléze. Oh. Děkuji moc krát. Helmut má ještě doplňující otázku. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednu otázku ohledně Ukrajiny. Ta třetí tranše taky ještě nebyla vyplacená, protože stále ještě existuje memorandum Vrchovné rady ohledně zpracování dřeva. A druhá tranže byla uh, proplacena, až když jsme dostali od Vrchovné rady potvrzení, že bude zaveden uh, v této otázce nový zákon. To tedy bylo slíbeno, ale nebylo to realizováno. Takže jaká je situace teď, když se chystá třetí tranže, která je ale zatím s otazníkem? Tak očekáváte, že přijde tento zákon nebo ne? a taky, a to je důležité eh, si uvědomit, eh, pokud jde o udržitelný rozvoj těchto zemí, že že v lesích pracuje zhruba 113 tisíc zaměstnanců. Takže je to také otázka toho, jak v budoucnu eh, garantovat, že budou zachována jejich pracovní místa nebo že jich dokonce přibude. To je stejný problém jako v německé dřevospracující branži. Takže eh, jak to teď komise vidí mezi druhou a třetí tranží, ke které má dojít? tak v podstatě zavedení obchodního omezení eh, na export dřeva eh, byla jedna z podmínek, která nebyla splněna pro druhou platbu. Eh, abych to objasnil, tehdy byly dvě podmínky. Eh, byla to tato podmínka a pak ještě jedna, která se týkala eh, vnitřně vysídlených osob. To byly podmínky, které nebyly úplně naplněny, ale obě byly navázány na tu třetí tranži. Takže vzhledem k celkovému pokroku, eh, který v tom programu nastal, jsme zohlednili, že toto jsou dvě výjimky. A u této tranče, která se nyní chystá, eh, budou platit podobné, ne úplně stejné, ale podobné podmínky, které mohou vytvořit pákový efekt na ukrajinskou vládu a které eh, byly důvodem k udělení výjimek. Teď jsme v jiné situaci, a ta novela zákona, e, kterou jste zmínil, tak ta byla tehdy považována za jeden z kroků ukrajinských e, orgánů k naplnění této podmínky, ale e, žádný další pokrok nenastal. Uvázlo to na mrtvém bodě v parlamentu, takže nemůžeme tuto podmínku považovat za naplněnou. Což je jeden z hlavních důvodů, proč nyní nevyslovit pozitivní hodnocení. Pak nejsou naplněny ještě další podmínky, ale právě ta druhá, eh, u které byla udělena výjimka, tak eh, tu teď považujeme za úspěšně splněnou. Tam došlo k pokroku a eh, dotyčné programy spatřily světlo světa a rozpočtových zdrojů na financování těchto programů je dostatek. Takže chováme důvěru v to, že tato podmínka je naplněna. Vy jste zmínil několik obav ohledně pracovních míst v dřevospracujícím sektoru. A k tomu se stavíme tak, že samozřejmě je potřeba dělat více, dělat něco více, než diskutovat o omezeních, co se týče eh, exportu dřeva. A je třeba dospět k eh, obecnější strategii pro tento sektor na Ukrajině k čemuž mohou pomoct i jiné nástroje a nejenom MFA. Děkuji moc krát, tím jsme u konce tohoto bodu a myslím si, že zůstaneme jistě v kontaktu. Děkuji moc krát a teď bod 5. Výměna názorů o ekonomické diplomacii. To je poměrně nový bod evropská ekonomická diplomacie. Občas není úplně jasné, co se tím myslí, ale právě proto to máme na pořadu jednání. Tento pojem byl zmíněn v úvahovém dokumentu o zvládání globalizace. A zdá se, že jde o část odpovědi má obavy občany globalizace nemusí být pro občany nutně pouze prospěšná. ESVČ ve spolupráci s komisí nedávno přijala pokyny pro evropské delegace týkající se ekonomické diplomacie. Mělo by jít o prioritní záležitost pro delegace Evropské unie. Takže teď eh, bychom mohli tak trošku eh, eh, rozptýlit mlhy a nejasnosti ohledně tohoto konceptu a máme tu Angelose Pankratise, velvyslance v Ženevě a také poradce pro evropskou ekonomickou diplomacii. Prosím. Děkuji vám moc krát za pozvání, pane předsedo, a za příležitost stručně představit ekonomickou dip- diplomacii a e, to, jaké podoby momentálně nabývá. Byl jsem požádan o stručnost, e, takže to vezmu velice stručně, abych nechal co nejvíce prostoru na otázky a jsem si jistý, že jich bude celá řada. Výchozím bodem k tomu, abychom pochopili, co je to ekonomická diplomacie, je globální scéna. Ekonomická diplomacie je čím dál důležitější na celém světě, a to z jednoho prostého důvodu, a sice, že každý stát na světě e, cítí potřebu e, přizpůsobovat se měnící se globální ekonomice. Já nebudu detailně e, vysvětlovat, jak se globální ekonomika mění, samozřejmě, nicméně je to vysvětlení toho, že eh, během příštích 10-15 let 90% světového růstu se bude odehrávat mimo hranice Evropské unie a my musíme s tímto růstem udržet vazby, abychom si uchovali naši úroveň eh, prosperity. Eh, jsou to změny v globální e, ekonomice, které zásadně mění ekonomickou situaci ve všech našich e, zemích. Mohu odkázat na studie, které říkají, že 50% pracovních míst, které dnes existují, nebudou za 20-30 let existovat a některé tvrdí, že zmizí ještě dříve. Všechny tyto změny znamenají, že naše firmy čelí tvrdé konkurenci, která je na globální scéně čím dál intenzivnější a to na trzích, kde e, jsou čím dál častější intervence vlád. Není tomu naopak, těch případů intervencí a narušování hospodářské soutěže je čím dál více. A to v mezinárodním prostředí, kde je čím dál důležitější mocenská politika. A ten normativní e, přístup, e, mezinárodní systém založený na pravidlech, o který tak usilujeme už několik desetiletí, Eh, je eh, umlčován. Eh, já to zase nechci rozvádět, ale má to určitou souvislost s tou globální scénou s těmi boji proti globalizaci. Občan je samozřejmě ve středobodu těchto snah a to se zcela jasně praví v tom úvahovém dokumentu o zvládání globalizace, o kterém jste se zmínil. Na úrovni Evropské unie eh, jsme eh, definovali rámec a základní eh, koncepce a to jsou dva dokumenty. Je to globální strategie paní Mogherini, tady potřebujeme silnější vnější činnost a právě ten dokument o zvládání globalizace. V tomto dokumentu hovoříme o věcech, jako je e, zvýšená koherentnost našich e, nástrojů, toho, co děláme za našimi hranici, hranicemi, potom užší spolupráce mezi Evropskou unii a členskými státy a Evropskou investiční bankou a vyzýváme tam k proaktivnějšímu přístupu, tak aby členské státy efektivněji podporovaly zájmy Evropské unie na celém světě což by vedlo k růstu pracovních míst eh, v Evropě. To je cíl, který jsme si vytkli a chceme k němu dospět pomocí podpory eh, malých a středních podniků, aby mohly být úspěšné na globálním trhu. Takže ty základní koncepty eh, ta, jsou takovéto. A ty pokyny, o kterých, o kterých jste se zmínil, tak ano, v červenci 2017 je podepsal nejen generální tajemník ESVČ, ale také generální tajemník komise. Byly rozeslány všem eh, vedoucím delegací na celém světě a také oddělením v ústředí, protože samozřejmě pokud chcete koherentnost a efektivitu, tak začínáme delegacemi, ale samozřejmě koherentnost nástrojů a politik je zejména problémem ústředí. Tyto pokyny je třeba chápat eh, jako první krok eh, k implementaci. Je to pokus prokázat, že soustředíme-li svou pozornost na konkrétní priority a využívání pákových efektů, eh, který máme k dispozici, můžeme, můžeme dospět k výsledkům rychleji. Je to proces z dola nahoru. Požádali jsme vedoucí všech delegací ve všech zemích, aby definovali určité priority ekonomické diplomacie, seřazené podle priority a aby navrhli akční plán plán eh, na eh, prosazování těchto priorit. Priorit, které samozřejmě eh, budou ústředím revidovány. Priority ekonomické diplomacie se zakládají na komplementaritě s existujícími strategiemi. To je velice důležité. My nechceme nijak měnit strategie nebo priority, které momentálně máme. Chceme k ním přidat další dimenzi, která by doplňovala a posilovala eh, stávající strategii. Já nechci zabíhat do detailu, ale celý ten mechanismus a procesy toho, co máme nyní definováno jako první krok ekonomické diplomacie v těchto pokynech, tak to je snaha o snižování byrokracie eh, tím máme na mysli stručné zprávy eh, a akce, nikoli desítky stran analýz a orientace na kroky, orientace na akci. A výsledkem těch, výsledkem těch návrhů eh, šéfů delegací, kterých očekáváme přes 100, máme 114 delegací, všichni byli požádáni o sepsání priorit, tak eh, my eh, projdeme tu velkou spoustu konkrétních iniciativ a uděláme to, že vybereme osvědčené postupy a úspěšné projekty společně s ESVČ a s jejich pomocí se budeme snažit inspirovat další. Budeme mobilizovat lidi a upozorňovat je na ekonomické zájmy Evropské unie, pokud jde o pracovní místa a růst. Musíte si uvědomit, že uh, máme už zmobilizované stovky lidí v tomto procesu, jak v ústředí, tak v našich delegacích. A pokud budeme počítat všechny členské státy uh, a jejich soukromý sektor, tak eh, tady eh, konzultujeme s několika tisíci lidmi, kteří eh, teď se mají zamyslet nad zájmy Evropské unie a hledat co nejlepší možnosti jednání. Je to pokus vytvořit určité smýšlení, určitý myšlenkový postup napříč naší administrativou. A aniž bych chtěl příliš předbíhat událostem, pane předsedo, tak to, co jste říkal o občanech, o občanovi, tak to je e, samotné jádro věci. E, my někdy v průběhu, v polovině příštího roku se hodláme obrátit na občany, na firmy, ale také na občany a říct tím, podívejte, ať už Evropská unie dělá cokoliv ve své vnější činnosti, nijak nezanedbává vaše priority, což jsou pracovní místa a růst v Evropě, protože to je právě klíčová priorita pro občany společně s bezpečnostní v dnešní době. Takže chtěl bych ještě jednou zdůraznit eh, ten doplňkový charakter, to doplňování současných strategií a posilování eh, současných strategií. Například eh, v politice rozvoje víme, že prostřednictvím rozvojového koncenzu a cílů udržitelného rozvoje musíme mobilizovat zdroje ze soukromého sektoru. zda máme nebo nemáme šanci splnit do roku 2030 eh, cíle udržitelného rozvoje, eh, tak k tomu eh, potřebujeme biliony eur. To znamená, že celá politika rozvoje směřuje k mobilizování soukromých zdrojů, k mobilizování firem na základě společného zájmu. To je právě území ekonomické diplomacie a tady můžeme doplňovat a posilovat to, co dělá rozvojová politika. Pokud jde o obchodní politiku, tak tam je ten princip stejný. Musíme se zamýšlet nad pojmy, jako, je, eh, jako jsou rovné podmínky, reciprocita, eh, využívání pákového efektu jiných k naší výhodě. Eh, musíme pracovat na globálním přístupu k evropským zájmům, tak, aby to odpovídalo našim záměrům. Moje kolegyně eh, jistě eh, pohovoří po mně eh, o obchodu o něco podrobněji. Já bych pouze ještě chtěl dodat, že posilování a doplňování obchodní politiky ekonomickou diplomací znamená prosazovat již existující cíle v oblasti obchodní politiky a přístupu k trhu. Nemusíme nutně vymýšlet nové priority, můžeme prosazovat stávající priority A ten doplňkový charakter se týká eh, zájmu Evropské unie, což je doména ostatních generálních ředitelství a cílem je eh, pomoci našim firmám eh, konkurovat na globálním trhu, jak se praví v úvahovém dokumentu o zvládání globalizace, kde je zmíněno, že je potřeba využít všech pákových efektů. Ale já teď předávám slovo kolegyni. Děkuji. Vy jste říkal, že tedy nejde o žádnou novinku, ale že jde o jakýsi doplněk existující politiky a, že, pod, a teď se tedy dozvíme více o obchodní strategii. Děkuji, pane předsedo. Já bych ze všeho nejprve chtěla poděkovat za pozvání a za příležitost zapojit se do dnešní rozpravy. Poté, co můj kolega poskytl velice eh, souhrný přehled k evropské eh, ekonomické diplomaci, bych ráda dodala několik bodů, zejména to, jakým způsobem eh, obchodní politika může přispět k ekonomické diplomaci. Obchodní politika, kterou se zabývá tento výbor, je samozřejmě důležitý nástroj ekonomické diplomacie, a to jednak prostřednictvím vyjednávání obchodních dohod, ale také prostřednictvím jejich implementace. A o implementaci těchto dohod budeme dnes ještě hovořit. To je tedy příspěvek obchodní politiky. Rovněž je to odstraňování překážek, posilování spolupráce v ekonomické správě, eh, snaha o konvergenci a zvyšování efektivity vnější činnosti EU v ekonomické oblasti. Tato práce samozřejmě není pro naše delegace žádnou novinkou a jak eh, poukázal Angelos, všechny útvary komise, včetně DG Trade, spolu velice úzce spolupracují a spolupracovali také v případě sestavování pokynů pro evropské delegace. Eh, delegace EU již aktivně prosazují hospodářské zájmy EU v zahraničí. Pokyny navíc posílí úlohu delegací EU také prostřednictvím lepší koordinace a konzistentnosti s obchodními zájmy členských států. Generální ředitelství pro vnější politiku Evropského parlamentu vypracovalo zprávu, která se týká dip, eh, diplomatických strategií. A v této zprávě jste zdůraznili potřeba, potřebu užeji spolupracovat s členskými státy a také s podniky v členských státech. A tady chci zdůraznit, že toto již je součástí naší práce v rámci partnerství pro přístup na trh, kdy se do této práce zapojují delegace EU, členské státy, ambasády a podniky členských států a jejich protějšky ve třetích zemích. Nicméně toto partnerství je potřeba posílit tak, aby se dařilo lépe prosazovat hospodářské zájmy EU v zahraničí. My tuto strukturu již máme, neobjevujeme Ameriku, nepřicházíme s ničím novým, tak jak o tom hovořil Angelos. Pouze se snažíme posílit tuto strukturu a v rámci této struktury se snažíme o lepší koordinaci a zohlednění jednotlivých politik. Pokud jde o stanovení priorit, EU kolektivně stanovila hospodářské priority, a to jak v oblasti dohod o volném obchodu, v rámci probíhajících jednání nebo v rámci provádění těchto dohod, pakliže už existují, dále také v rámci strategií pro přístup na trh. Toto jsou hlavní aktivity, které hrají svou úlohu při stanovení priorit evropské ekonomické diplomacie. Musíme rovněž používat eh, jiných pák než pouze obchodu a toto pro nás představuje určitou příležitost. Příležitost pro vyřešení problémů některých, eh, a některých překážek eh, pro přístup na trh. A rovněž to umožňuje vyřešit některé problémy, které se mohou objevit při vyjednávání nebo při implementaci dohod o volném obchodu. EED může na pomoci tak, že umožníme lepší dialog mezi jednotlivými partnery A v, této, v tomto procesu má svou úlohu také Evropský parlament, který rovněž může prosazovat eh, hospodářské zájmy EU v zahraničí. Takže tolik k mému úvodu a samozřejmě i já s velkou radostí odpovím na veškeré otázky, které členové a členky položí. Děkuji, pan Šulc. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také oběma zástupcům za tuto prezentaci. Myslím, že toto téma představuje celou řadu výzev a my budeme potřebovat určitý nástroj, který nám umožní sestavit si přehled ohledně toho, jak může do této práce přispět také Evropský parlament. Je to kombinace různých politik, obchodní politiky, rozvojové politiky. Je to velice smíšená oblast a proto by bylo dobré vyjasnit si, co je v zodpovědnosti koho a jak může kdo přispět k plnění společného úkolu. Já jsem rád, že pan Pangratis zmínil také agendu 2030, protože v rámci této agendy je potřeba rozvíjet eh, ekonomickou diplomacii a zároveň je potřeba eh, chránit prostředí a je potřeba snažit se o zvyšování počtu pracovních míst. Další věc, kterou chci zdůraznit, je, že mi tam trošičku chyběl pojem fair trade, spravedlivý obchod. Je to součást politiky DigiTrade. o kterém se často hovoří právě proto, že Evropská unie přispívá k mezinárodnímu obchodu velkou měrou. Pokud se podíváme na samity posledních eh, let VTO, ILO, eh, hovoříme-li o samitech eh, Steel Forum, G20, všechny tyto struktury a všechny instituce, se kterými jednáme, jsou našimi partnery v otázkách eh, spravedlivé ekonomiky. Takže trošičku mi v tom chybělo, jak zohlednit také tento aspekt. A jakým způsobem by tady mohl přispět Evropský parlament. A pak mám ještě připomínku. Pokud pouze 13 malých a středních podniků eh, skutečně přispívají k mezinárodnímu obchodu, tak jak vyplynulo z ze zprávy Evropského parlamentu tak eh, je potřeba se zabývat otázkou, jakým způsobem bychom toto mohli podpořit. Další otázka, která se tady nabízí, je, jak do, toho, jak do té práce zapracovat také pařížskou dohodu a cíle v oblasti udržitelného rozvoje. A rovněž bychom se měli zabývat otázkou sociálního rozvoje a neomezovat to pouze na otázky hospodářského růstu. Takže to všechno mi ještě chybí pokud se bavíme o diplomaci. Děkuji, pan Schanfeld. Děkuji bardzo, pane předsedající. Zanim přejde do své kvesti... Děkuji, pane předsedu. Ještě než přejdu k samotnému jádru mého příspěvku, tak bych e, řekl něco na obranu komise. Myslím, že mohu odpovědět, pokud je otázku pana Šolceho pokud je o 13 malých a středních podniků. Pouze 13 malých a středních podniků se zapojuje do mezinárodního, podnik, eh, do mezinárodního obchodu, což ovšem neznamená, že by ten zbytek se do něj nezapojoval vůbec. Protože často malé a střední podniky pracují pro velké podniky. A tyto velké podniky, na které jsou navázány, potom vyvážejí nebo znovu vyvážejí. A ta ekonomika je na sebe navázána. Malé podniky, střední podniky, velké podniky, i když pracují samostatně, na sebe hospodářsky jsou navázány a přispívají k jednomu celkovému trhu. Takže tolik eh, k odpovědi na tuto otázku. A pak pokud je o můj vlastní příspěvek. My hovoříme o ekonomické diplomacii. A já jsem tomu velice rád a jsem rád, že o tom hovoříme právě dnes, protože se jedná o zásadní otázku a také o otázku politického významu. Pokud je ekonomika celosvětově globalizována, a Evropská unie, respektive její členské státy, se stávají jakousi jednotkou, jakýmsi hráčem v této globální hře. Díky například eh, dohodám o volném obchodu, dohodách o službách. A rovněž máme investiční smlouvy. Tak toto všechno velice často ratifikuje parlament a nikoliv eh, jednotlivé členské státy. Takže proto Evropská unie je silným hráčem v této oblasti. A z tohoto důvodu bychom měli mít společnou ekonomickou politiku, což se zatím neděje. Což je logické, jsme směsice členských států, každý máme svou ekonomiku, každý máme svou úroveň lišíme se co do složení průmyslu, lišíme se například také co do zeměpisného zaměření zájmu. Některé členské státy mají zájem v Africe, jiné jinde. Některé průmysly se soustředí na nejnovější, nejmodernější technologie. Takže ta situace v, členské, v členských státech Evropské unie je velice různorodá. A Přesto jsme tam, kde jsme. A proto se domnívám, že tato otázka by měla být projednána a mělo by se jí dostat také vyšší důležitosti, měla by být formalizována. A zejména potom pokud zvažujeme eh, vyšší míru integrace Evropské unie. Dále, pokud jde o to, jak by tato ekonomická diplomacie měla vypadat v budoucnu, to samozřejmě bude záviset na tom, jak bude v budoucnu vypadat sama EU. Pokud záleží samozřejmě na tom, zda Evropská unie bude jednorychlostní. A v tom případě budeme skutečně mít jednotnou politiku. Ale pokud budeme mít Evropu více rychlostní a budeme se stále dělit na eurozónu a zbytek, tak eh, v takovém případě i toto bude muset ta ekonomická diplomacie a politika zohlednit. Každopádně se jedná o velice zajímavé a také důležité téma, které máme na stole a měli bychom se k němu pravidelně vracet. Děkuji, pan Dalmoc. Já naprosto souhlasím se svým předřečníkem. Tohle je důležité a měli bychom se tím zabývat. Komisařka Malmström eh, samozřejmě eh, řekla ve slyšení na úvodu své funkce, že bude používat obchodní politiku na eh, podporu těchto hodnot. Já eh, to vezmu velice stručně. Chtěl bych vás upozornit na interview s Robertem Asevedem, eh, což je eh, generální ředitel VTO. Vyšlo to v Sunday Telegraph teď minulou neděli. Já se k tomu interview vrátím ještě později, ale v tomto kontextu mě zaujal jeden konkrétní citát, který je podle mě výmluvný. Proč Evropská unie seškrtala zhruba 53 dohod, zejména s malými zeměmi. Navzdory 60 letem snah se Bruselu nepovedlo uzavřít dohodu se spojenými státy, Čínou, Brazílií, Indií a dalšími velkými ekonomikami. Proč? Azevedo říká, že obchodní dohody jsou těžké, ale pak je tu ještě další komplikující faktor pro EU a to je zemědělství. Evropská unie eh, je velkým vývozcem zemědělských produktů. Takže ono je to velice těžké tak jako tak. A pokud to přetížíte, pokud do toho vyjednávání o volném obchodu vtáhnete eh, všechny tyto eh, nástroje ekonomické eh, diplomace, všechnu tu nálož politických cílů, tak pak se obchodní dohody uzavírají opravdu velice eh, těžko. Nad tím byste se možná měli zamyslet. Obchod je společnou kompetencí Evropské unie už od zřízení jednotného trhu patrně už od společenství uhlí a oceli v roce 1956. Takže eh, takto eh, zdůrazňovat ekonomickou diplomaci teď v kontextu obchodu, tak to je eh, mimo jiné trojský kůň pro další evropskou integraci. Vy jste to v podstatě řekl, vy jste se v podstatě prozradil. Eh, v těchto řečech o ekonomické diplomacii se skrývá stavební kámen evropského superstátu. Všechny členské státy to možná chtějí. Všichni vaši voliči to možná chtějí, ale možná taky ne. A pokud ne, tak eh, nemůžou nic dělat a uvízli v tomto vlaku, který se žene pořád dál a dál. A ještě poslední věc. Pan velvyslanec, já myslím, že jste, jste velvyslanec, nebo vy si říkáte velvyslanci, ale vy jste velice květnatě mluvil o e, pracovních místech a o růstu a o tom, jak je potřeba v Evropské unii. Tak s tím já naprosto souhlasím. Středomořské země, Francie, Španělsko, nemluvě o Itálii a Řecku a dalších zemí eurozóny, tak jejich ekonomiku charakterizuje nízká zaměstnanost, vysoká nezaměstnanost, velice vysoká nezaměstnanost mládeže a velice nízký růst. A pokud si myslíte, že ekonomická e, diplomacie e, to nějak vyřeší e, a že namísto drastické reformy eurozóny, tak si myslím, že byste si to měli ještě pořádně rozmyslet. Děkuji moc krát. Tak ještě možná otázku z mé strany. Tak samozřejmě dává smysl stabilizovat ekonomický rozvoj na základě evropských zájmů, ale potom vyvstává otázka, kdo dokáže definovat, co to jsou evropské zájmy. Umím si představit, že v různých členských státech jsou na to různé politické pohledy, takže to si myslím, že to je otázka, na kterou se odpovídá poměrně těžko. A potom, eh, abych navázal na Helmutovu otázku, tak samozřejmě máme několik eh, aktérů, kteří se snaží stabilizovat ekonomický svět, například G20, Eh, jaký je mezi tím vztah? Eh, máte nějaký společný pohled? Prosím. Děkuji moc krát, pane předsedo, za tyto velice jednoduché otázky. Nicméně otázky náročné, protože se týkají velkých eh, problémů. To je potřeba si ujasnit na úvod. podstatě klíčová odpověď na mnohé, co tu zaznělo, včetně poznámek pana Dartmuta. No, poznámka mimo mikrofon. Ne, no, omlouvám se. Zkrátka, podle mého názoru, pokud jde o ekonomickou diplomacii, tak zásadní e, aspekt odpovědi spočívá v tom, že za současného stavu Unie, za současného stavu naší integrace, máme všichni zásadní zájem, respektive zásadní povinnost vůči našim občanům přinášet jim e, společné výhody pomocí nástrojů, které máme v rukou. A právě o to tady jde. To je přesně to, o co usilujeme. Hledáme evropské zájmy tak, aby byly definovatelné a akceptovatelné všemi členskými státy. Konkrétně eh, v našich delegacích ředitele delegací zašlou na ústřední priority, které považují za důležité. A jestliže některý členský stát nesouhlasí nebo má zásadní pochybnost ohledně některé priority, tak tato priorita nebude na seznamu zájmu Evropské unie. Protože eh, pevně věříme, že země po celém světě, a ano, jsou to opravdu velvyslanci, které uznává celý svět, tak to jsou lidé, kteří jsou eh, zcela schopní definovat významný počet priorit, na kterých se shodne každý členský stát. Všechny členské státy souhlasí, že tyto priority jsou v zájmu Evropské unie a v zájmu našich občanů. A to je úkol, který máme eh, za současného stavu naší integrace. A tím odpovídám i, vaše, i vám, pane předsedo, na to, kdo to definuje. Momentálně máme přístup z dola nahoru, takže ty priority jsou definovány na nejnižších patrech u velvyslanců, u velvyslanců členských, členských států a je to přístup pozitivního seznamu. Tímto způsobem se chceme eh, vyhnout tomu, aby o některých prioritách panovaly pochybnosti a chceme se postarat o to, aby všechny členské státy v nich viděly přidanou hodnotu. Ekonomická diplomacie, tak jak je definována teď, nevím, možná v budoucnu se to bude dát nějak ještě rozvést, ale já nechci předbíhat událostem, tak jak je definovaná teď, eh, nemá vliv na naši schopnost uzavírat dohody. Není přímou součástí vyjednávání o dalších dohodách. Priority, které definujeme, jsou operativní. Můžeme je identifikovat jako praktické kroky, u kterých se domníváme, že pokud budeme spolupracovat, tak zase na základě současných nástrojů a současných zdrojů dospějeme k výsledkům, které budou prosazovat zájmy Evropské unie. A k tomu, že nemáme dohody s velkými aktéry, tak eh, mezi velkými hráči globálně neexistuje mnoho obchodních dohod. Takovéto dohody jsou velkou výzvou, což platí pro všechny. Vztahy s G20 a dalšími organizacemi tak eh, tady eh, bych zase se vrátil k té komplementárnosti. My nějak neovlivňujeme stávající politický rámec. Hledáme další kroky vpřed, které by byly užitečné pro eh, naše firmy, pro náš soukromý sektor, aby byly úspěšnější, ale nijak neměníme iniciativy, které probíhají. To, co děláme, vnímáme jako doplněk a tento doplněk je klíčový pro definici našich priorit. Žádáme velvyslance z celého světa společně s velvyslanci členských států, aby se postarali o to, aby ty priority, které dorazí do Bruselu, priority ekonomické diplomacie, aby nijak nepodkopaly stávající priority. O tuto komplementaritu usilujeme ve všech našich krocích, což platí i pro e, iniciativy G20 o kompakt s Afrikou a e, dalšími e, zeměmi. Teď k argumentu pana Šolce. Ano, pojem fair trade tam chybí. Nicméně si myslím, že je tak nějak přítomný ve všem, eh, co jsme říkali. V podstatě jde o tento koncept ve všech těch aspektech, které jsme zmínili a já naprosto souhlasím s tím, co jste eh, říkal o sociálním rozvoji, o ILO. Vlastně eh, ta snaha o komplementaritu s stávajícími politikami přináší i naše hodnoty. Nechceme se zavázat k prosazování ekonomických zájmů na úkor našich hodnot. Naopak, e, budeme usilovat e, o to, abychom byli schopni e, prosazovat naše hodnoty. To je zásadní přístup naší obchodní politiky i dalších politik. Tady není žádný rozpor. Musíme se snažit o to, abychom byli schopni lépe prosazovat oba tyto cíle. Pokud jde o malé a střední podniky a jejich internacionalizaci, tak to je téma, které bylo zmíněno nejméně dvakrát. Je to klíčový eh, prvek mnoha iniciativ Evropské unie. Nechceme vytvořit nějakou revoluci na eh, podporu internacionalizace malých a středních podniků. Nechceme to provést okamžitě, ale každopádně jde o jednu z velkých kapitol ekonomické diplomacie. Začali jsme už s některými prvními snahami. DG Grow vypracoval přehled stávajících nástrojů, protože jsou jich stovky doslova na úrovni Evropské unie a členských států. A velice málo kdo, pokud vůbec někdo má úplný obrázek o tom, co dnes existuje. Takže musíme to zracionalizovat, zefektivnit, vyplnit mezery zejména pokud je o Evropskou investiční banku. Takže nezapomínejme, že ekonomická diplomacie je proces, který se dostává do implementační fáze a e, ta internacionalizace malých a středních podniků je jednou z hlavních kapitol. Pokud jde o e, klimatický protokol z Paříže a z Dauha, tak i tady eh, rozvíjíme praktické postupy a snažíme se o spolupráci s ostatními generálními ředitelstvími a na tom, jak ta mašinerie ekonomické diplomace eh, bude vlastně vypadat a jaká veřejná sdělení bude šířit na, eh, nebo ve prospěch evropských zájmů. To je třeba formulovat eh, v rámci ekonomické diplomacie našich delegací, což je samozřejmě výzva. Já doufám, že až se setkáme příště, tak budu moci být konkrétnější. Cíle udržitelného rozvoje, ty jsou referenčním bodem pro všechno, co děláme. Politika rozvoje usiluje o naplnění udržitel, cílů udržitelného rozvoje je ale platí pro celý svět a nejenom pro eh, rozvinuté země. Právě tak ekonomická diplomacie platí pro celý svět. Není to jen nějaká doprovodná rozvojová politika, to týká se i obchodu a, a dalších oblastí. Pokud je o otázku pana Scheinfelda, tak eh, to je důležité politicky a ekonomicky, samozřejmě s tím zcela souhlasím, to je, to je účel. My usilujeme o jakousi společnou ekonomickou politiku za našimi hranicemi. Záleží to samozřejmě na tom, jak bude Evropská unie vypadat ale znovu se vracím k tomu, co už jsem říkal. Já jsem přesvědčený o tom, že máme obrovské rezervy, že můžeme být mnohem aktivněji, že můžeme lépe sloužit zájmům občanů než zastávající situace. V našem systému jsou e, nedostatky, mnoho strategií je izolovaných a kdyby se nám podařilo být koherentnější a napřít naše schopnosti společně, tak bychom mohli přinést změnu ve prospěch našich občanů a právě to si myslím, že by nás všechny mělo pohánět. Jsem si jistý, že během nadcházejících diskuzí parlament bude sehrávat také velice významnou úlohu eh, v propojování eh, ekonomiky s politikou eh, tímto operativním způsobem, aniž bychom vytvářeli nějaký superstát nepotřebujeme vytvářet superstát k naplnění našeho cíle. Už dnes eh, máme eh, rozhodně zdroje k tomu, abychom toho dosáhli. Tak já si myslím, že superstát eh, není nutný, stačí jeden stát. Paní Raco. Tak Angelos to vzal zase velice obšírně, takže já k tomu nemám mnoho co dodat. Vím, že několik poslanců tohoto výboru eh, má zájem o to, jak podporovat eh, malé a střední podniky a obchodní politiku, takže já řeknu pár slov k tomu, protože se na to ptal jak pan Scholz, tak eh, pan Scheinfeld. Tak přestože jde pouze o 13 malých a středních podniků, to jsou ty, které působí mezinárodně neboli vyvážejí mimo Evropskou unii, tak to není věc, která je typická eh, pouze pro Evropskou unii. Je to tak, že malé a střední podniky začnou s internacionalizací tak, že se dostanou na sousední trhy. Vždycky eh, nejprve tedy expandují k sousedům což jsou většinou další státy Evropské unie, účastníci se jednotného trhu, a pak teprve začnou exportovat i mimo Evropskou unii. Nicméně, když si vezmeme statistiku, tak 85 exportujících zemí eh, exportujících firm jsou malé a střední podniky. Eh, takže většina vývozců z Evropské unie jsou malé a střední podniky. Eh, pokud jde o ekonomik, pokud je o obchodní dohody, tak to též platí i pro eh, ekonomickou eh, diplomaci. Malé a střední podniky eh, z toho těží nejvíce, protože velké společnosti mohou mnohem snadněji se dostávat na další trhy, mají finance, mají právní poradenství. Nicméně právě malé a střední podniky z toho nejvíce těží. právě tak je cílem komplementarita. Komplementarita toho, co dělá Evropská unie a co dělají členské státy. Je poměrně jasné, že e, za podporu vývozu budou i nadále odpovědné členské státy a právě tak e, za přilákávání investic. Nicméně je potřeba e, řešit různé překážky na různých trzích. A každý členský stát nemusí mít stejnou pozici. Může mít jinou pozici Spojené království, jinou Německo, to jsou země, které mají velká velvyslanectví, ale pro malé členské státy je to těžší. Takže právě tyto členské státy a jejich střední, malé a střední podniky budou nejvíce těžit z naší koherentní strategie, koherentních akcí a z priorit, které budou přijaty členskými státy a potom, abychom měli stejné cíle, tak musíme spojit naše síly, všichni, včetně Evropského parlamentu a to ode mě všechno. Thanks a lot for this, uh... Děkuji vám za tuto kompletní informaci. A jsem si jist, že Evropský parlament a zejména tento výbor bude na vaší straně a v případě potřeby rád přispěje jakoukoliv radou. Ještě jednou vám tady děkuji. Můžeme pokračovat bodem 6. Zpráva o provádění dohod o volném obchodu. Možná si pamatujete, kolegové, že o tuto výměnu názorů eh, jsme žádali již před nějakou dobou a dlouhou dobu také voláme o jakémsi písemném přehledu dopadů dohod o volném obchodu. 9. listopadu Evropská komise poprvé vydala zprávu o implementaci, o provádění dohod o volném obchodu. A Jost, který opět sedí vedle mě, nám tehdy představil svou zprávu ještě předtím, než ta zpráva vlastně byla vydána. tehdy nám Jost poskytl velice obšírný přehled o obsahu této zprávy. A předpokládám, že teď, tedy po několika týdnech, jste měli všichni dostatek času se seznámit s touto zprávou. A já teď dám eh, slovo Jostovi pro stručný úvod, pak budou mít eh, prostor koordinátoři a ostatní členové výboru, aby se mohli vyjádřit k této zprávě a přispět svými otázkami a komentáři. Joste. Děkuji, pane předsedo. Je mi velkou ctí, že tady s vámi mohu znovu býti a myslím, že oproti tomu předchozímu setkání před několika týdny. Tentokrát můžeme zaběhnout do více detailů, protože ta zpráva je skutečně velice komplexní. Je tam také pracovní dokument útvaru komise, která obsahuje celou řadu detailních informací pro regiony a pro konkrétní dohody. Já se domnívám, že ty hlavní cíle té zprávy jsou jasné, že k tomu už se nemusím vracet a to, co nás dnes zajímá, jsou vaše první reakce a přehled o tom, jakým způsobem bychom mohli pokračovat dále. Eh, komise tuto zprávu vypracovala poprvé. My bychom chtěli, abychom tuto práci abychom tuto zprávu vypracovávali každoročně. A této příležitosti chceme využít k tomu, aby se nám podařilo zdokonalit dohody o volném obchodu a abychom se mohli ujistit, že tyto dohody mají pozitivní dopad na obchodní činnost a abychom se mohli zaměřit také na některé problémy, například na preferenční hodnoty PUR, jak jim říkáme, které znemožňují plné využívání potenciálu dohod o volném obchodu. takže předpokládám, že k tomuto tématu se ještě vrátíme. My máme už několik eh, nápadů, v čem by to mohlo spočívat, ale zatím nebylo přijato žádné rozhodnutí. Pokud se podíváte na jednotlivá odvětví, která nejvíce využívají dohod o volném obchodu, tak eh, je to sektor zemědělství a automobilový sektor. A zemědělství eh, je v tomto ohledu zajímavou informací, protože zemědělství se často považuje za defenzivní nájem, zájem, zatímco tuto chvíli se zdá, že je to také zájem ofenzivní, protože EU je největším vývozcem, největším světovým vývozcem v sektoru zemědělství. Je určitě dobré, že váš výbor a Evropský parlament celkově se zabývá také udržitelným rozvojem, proto jsme tomuto tématu zasvětili celou jednu kapitolu. Nicméně vzhledem k tomu, že toto téma je teprve na svém počátku, tak tyto cíle v oblasti udržitelného rozvoje byly začleněny pouze do těch nejmodernějších eh, dohod o volném obchodu a proto možná rok 2016 je ještě příliš brzy na jakékoliv hodnocení v této oblasti. Takže tolik ke stručnému úvodu a teď se těším na vaše otázky a doufám, že na ně budu schopen odpovědět. Děkuji a nyní za EPP Gudelíve, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já eh, také hovořím jménem kolegyně Tokie Saifi, eh, která teď v Paříži eh, zakládá novou stranu, tedy s dalšími lidmi. Nicméně právě ona má na starosti eh, toto téma za EPP. Právě proto tentokrát nebudu hovořit německy, ale francouzsky. Tak je to první vlastně příspěvek eh, Evropského parlamentu k, k tomuto tématu volno, volného obchodu a pracujeme na vypracování návrhu zpráv o realizaci obchodní evropské politiky. Myslím, že to je opravdu velmi nutné, že je opravdu nutné udělat takovou základní hlubokou analýzu obchodní politiky. Ráda bych tady zdůraznila několik bodů a položila pár otázek směrem ke komisi. Za prvé, obecně vzato, jsou tu pozitivní čísla, která vyplývají z různých dohod a, a také ukazují, jaké výhody přináší tyto obchodní výměny a také jaké externí faktory brát v úvahu. Takže proč by ne, proč to není tedy známější věc? To je moje otázka. Spíš se hovoří o rizicích, ale méně o výhodách. Co se týče používání obchodních preferencí, v eh, evropské podniky méně využívají Eh, tyto výhody než partners, u partnerských zemí. Můžete mi tedy vysvětlit, proč, z jakých důvodů naše podniky to využívají méně a jaké akce povedete, abyste to napravili? Jaké jsou nástroje, které používají partnerské země, nástroje, které jim umožní lepší využívání výhod dohod? Za třetí, v závěrech zprávy komise oznamuje eh, jakousi cestovní mapu pro aplikaci těchto dohad. To je velmi zajímavý nástroj, který bude také velmi užitečný pro to, abychom sledovali realizaci takové dohody podrobněji. Můžete nám poskytnout více informací k této cestovní mapě a k cílům, které budou stanoveny a jakým způsobem tato cestovní mapa vznikne a bude přizpůsobena? provedena. A potom za čtvrté, to se nám zdá také možná jako zásadní otázka, to je úloha delegací Evropské unie. Delegace jsou v přímém kontaktu s eh, hospodářskými subjekty, s občanskou společností a vládami partnerských států. Musíme více zapojit do eh, aplikace těchto dohod, a koordinovat jejich aktivitu s ostatními aktérský, aktéry partnerských států. No a poslední bod. Jsou tu dvě věci, které jsou ve zprávě zmiňovány a které nám mohou dělat starosti. To pořád to jsou stejné body. Je to přístup na veřejný trh, potom jsou to zeměpisná označení v rámci obchodních dohod vždy jsme hájili tyto dva prvky, ale už několikrát bylo naznačeno, že jsou tu problémy, které u některých dohod přetrvávají a že tato ustanovení nejsou vždy dodržována. Asi by bylo docela dobré tomu rychle najít nějaké řešení a napravit to. Navíc u těch eh, státních tedy obchodů by se měla dodržet dohoda a lépe komunikovat eh, k tomuto tématu. Děkuji mnohokrát. Merci beaucoup. Alessia Maska. Děkuji. Nyní za SMD Alessia Muska. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za to, že jste představili ty věci, že jste představili tu zprávu. My jsme tu zprávu chtěli již několikrát. Chtěli jsme vlastně prohloubit znalosti o realizaci, která je sou, součástí, nedílnou součástí celé tohoto postupu, toho procesu. Tato jednání byla hlas, o těchto jednáních bylo hlasování a samozřejmě potřeba se zamyslet nad realizací a dopady. Kolegyně už tady zmínila několik bodů, něco možná zopakuji, protože to je opravdu pro nás velmi důležité. Za prvé, z našeho hlediska je zásadní pochopit obsah nástrojů, abychom lépe dokázali vykomunikovat výsledky, kterých je dosaženo, o kterých také mluví zpráva. My stále tu běží diskuse která je taková způsobem nevyvážená, protože neobsahuje všechny údaje, jsou tam lépe řečeno některé věci nevyřčeny. A je tedy důležité lépe pochopit, jak jak vlastně tyto údaje lépe poskytnout veřejnosti, protože ono se to týká také z velké části práce našeho parlamentu. Ten by měl sehrávat velkou úlohu v, to, v této diskusi, čili je to odpovědnost parlamentu obhájit tu demokracii. A druhá věc, je to určitá disproporce v užívání těchto dohod. Nástroje těchto dohod eh, volného obchodu umožňují našim podnikům, evropským podnikům, eh, tyto nástroje používat, ale často je nevyužívají tak často jako naši partneři. Možná je to otázka informování. Eh, možná by bylo dobré, aby výsledky na té evropské straně byly viditelnější a byly více homogenní když je porovnáme tedy s těmi výsledky, kterých dosahují partneři. já se chci zeptat na budoucnost. Jaké jsou projekty do budoucna? Jaké dokumenty vzniknou? Bude to součástí dohod o volném obchodu, o kterých bude rozhodovat také Evropský parlament, jak budeme pracovat s tou cestovní mapou do budoucna. Také jste hovořil o kapitole trvalé udržitelného rozvoje. Je to téma, které nás velmi zajímá. A já bych se chtěla zeptat na toto. Parlament dosáhl schválení pilotního projektu. Týká se to sběru dat o dopadu právě na ty, na, ty ob, na ty různé typy obchodních dohod. Čili jaké jsou ty dopady? Jsou je to výhodné pro tu eh, ekonomiku ženského rodu? Jak to tedy můžeme používat? Eh, jak to může do budoucna doplnit tu zprávu? Děkuji mnohokrát. Děkuji, pan Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat za to, že konečně máme takovýto ucelený přehled o implementaci eh, obchodních dohod eh, nejrůznějšího druhu, které jsme uzavřeli s třetími zeměmi a o jejich vzájemných eh, provázanostech, které bude v budoucnu potřebovat zdůrazňovat ještě více. Musíme totiž vědět, jaký dopad vlastně má bilaterální obchodní dohoda na jinou dohodu a jak, jaký zpětný účinek má celá síť dohod na ekonomiku a na sociální realitu v Evropské unii a v jejich členských státech, respektive u našich obchodních partnerů. A e, já e, stejně jako ostatní kolegové e, říkám, že bychom si měli být vědomi toho, jak celý ten inventář nástrojů vlastně působí, jak je třeba ho vnímat a právě tak mě zajímá to, jaká jsou kritéria, jak měřit dopad těchto obchodních dohod při jejich implementaci už u diskuze o makrofinanční pomoci a o ekonomické diplomacii eh, jsem o tom mluvil. jaké má být měření eh, úspěšného navýšení exportu a importu na, evropskou? Jako, e, pro Evropskou unii. To ale e, nemusí být stejné kritérium, jaké lze použít pro rozvoj u partnerských států, se kterými uzavíráme dohodu. Takže do jaké míry vlastně e, se to kritérium musí vztahovat na objem obchodu? Na straně 31 eh, se například píše o Mexiku, o situaci s bojem proti chudobě, nezaměstnanosti, eh, o lidských právech, o nerovnosti společenské, tak to jsou oblasti, kterých se obchodní dohoda téměř nedotýká a téměř ji nemění. Nicméně pokud nějaký sektor v zemi například zmizí, tak to přece má přímý dopad na zaměstnanost obyvatelstva. Takže otázka zní, jak hluboko vlastně jdeme při vyhodnocování toho, jaký účinek mají obchodní dohody. Nebo jiný případ, když Evropská eh, unie od počátku obchodní dohody s Kolumbií sníží import produktů z Kolumbie o 37,5%, tak jaké jsou zatím důvody a jaká je distribuce tohoto objemu mezi jednotlivé tržní segmenty, kterých se obchodní dohoda týká? a jak to vypadá s toky peněz, se službami a tak dále. Tak tady si myslím, že se nad tím musíme společně důkladněji zamyslet. Nad tím, jaká přesně kritéria uplatníme pro eh, hospodářskou eh, výměnu a pro politickou, vzájemnou politickou akceptanci a pro eh, dopad obchodních dohod na celkový společenský a politický vývoj eh, jak v Evropské unii, tak v dotyčných třetích zemích. Eh, a jaká by měla být strategie tedy jejich vývoje do budoucna? Pokud je o ekonomickou diplomacii, tak hovoříme také o roli obchodních dohod e, ve zcela konkrétním čase. To znamená, že občané musí chápat, jakou roli hrají e, obchodní dohody. Ať už jsou to e, FTA, anebo dohody o ekonomickém partnerství, které v realitě dokonce stagnují tak eh, to bych rád eh, tak nějak nadnesl a zejména bych eh, na to chtěl upozornit komisi, že je třeba se zamyslet nad tím, jak hodnotit implementaci dohod o volném obchodu, tak abychom zohlednili celé politické spektrum aspektů. Děkuji moc krát, pan Ferran. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pan, pane Kort, já to vůbec nevidím stejným okem jako vy. Já se nesouhlasím s tím, jak jste mluvil o tom, že nejvíce se to týká zemědělství. Nakon, na, myslím si, že s vystoupením eh, z Velké Británie z, z e EU bude náš rozpočet eh, v ve velké tenci, protože v letech 19 až 24 se počítá s velkou ztrátou v zemědělství. Dneska je ten rozpočet nějakých 460 miliard euro a přejde to na 400 miliard euro. To znamená, že přijdeme o 60 miliard eur pro evropské státy a jejich zemědělství a FTA rozhodně nevyplní tyto ztráty z hlediska koheze. Víte, že Francie a Německo mají dnes nejsilnější zemědělskou politiku a této situaci teď vlastně ty nové FTA zhorší ještě zemědělskou situaci evropských zemí, takže si dělám velké starosti s tím, že dnes neberete v úvahu důsledku, důsledky exitu. Merci. Eh, Inmar Děkuji. Paní Rodriguez. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Korte. Děkujeme za vaše vystoupení, za váš příspěvek. Chci říci, že komise zdůrazňuje eh, vlastně provádění těchto dohod FTA, pak je tu samozřejmě Eh, nutnost provádět každoroční hodnocení. To se mi zdá také velmi důležité. Podívejme se na návrh, který by vylepšil realizaci těchto dohod, jejich provádění. Musíme udělat eh, dělat rozdíl mezi tedy tím prováděním v rámci EU a v rámci situace třetích států, se kterými jsou FTA podepisovány. Začnu Evropskou unii je naprosto nezbytné spustit komunikační strategii o tom, co je FTA, jaké jsou výhody. Osobně se pravidelně setkávám s podnikateli z různých sektorů a z různých států a uvědomuji si, že tu nejsou velké znalosti o tom, co tyto dohody jsou, co představují. V tom vyjednávacím procesu je spousta informací eliminována, takže nakonec ti lidé nevědí, čeho se dohoda vlastně týká. E, malé střední podniky ty informace nemají a webová stránka sice Evropské komise je sice dobrým nástrojem, ale chtěla bych vědět, jaké je procento malých středních podniků, které na tu vaši stránku chodí asi bychom do toho více měli zapojit vlády. Podle mě jsou tu nedostatky s tím, v tom, jak ta politika v této věci je vlastně postavena Evropskou komisí. Je samozřejmě přijímáte ty politiky, ale už je nepra, nepropagujete. Takže, a teď podívejme se na situaci ve třetích zemí, těch méně rozvinutých států. Tak ehm, to, co chybí, jsou dohody FTA dobře vymyšlené od A až do Z. Já si myslím, že se musí už počátku myslet na jejich provedení. Podívala, viděla jsem lidi z Kostariky, potkala jsem se s různými zástupci z podniků, s akademickým světem, členy nevládních organizací a všichni říkali, to samé. Struktura podniků v těchto zemích, oni nemají vlastně takovou tradiční strukturu, která by e, umožňovala třeba získat certifikaci produktů. To znamená, že nemohou v tomto případě vyhovět evropským standardům. A co my uděláme? My snížíme ty standardy, musíme tedy si uvědomit, že tyto malé střední podniky nemohou vždy splnit ty podmínky, aby vyhověly našim normám. Takže my můžeme podepsat všechny obchodní dohody, všechny dohody FTA se spoustou preferencí, ale nic nakonec nebude realizováno. Já jsem měla podrobnou zprávu ze Střední Ameriky a ano, je tu celá řada preferencí, ale na ty, ty lidi nedošáhnou ty, ty země z hlediska třeba tarifního. To platí pro Střední Ameriku, ale i pro další země, se kterými máme dohodu. Důležitá je spolupráce a technická pomoc. Nevím, do jaké míry se v těch dohodách eh, toto bere v úvahu. Vím, že máme politiku spolupráce v rámci EU a je to samozřejmě velký zdroj na celosvětové úrovni, ale do jaké míry to umožňuje skutečně všem využívat všechny možnosti, které takováto obchodní dohoda poskytuje, aby z toho ti lidé měli co nejvíc pro další rozvoj. A nyní vylepšování stávajících dohod. Jejich provádění umožňuje vidět, v jaké, do jaké míry se dají vylepšit. Třeba otázka parity, to bude v dohodě s Chile. To je základní aspekt to je velmi složitý postup. Samozřejmě musí se revidovat celá ta obchodní dohoda a vnést do toho určitá vylepšení. Ale nakonec asi to nebude tak obtížně realizovatelné. Takže děkuji mnohokrát. Marie Miner. Děkuji, Anne-Marie Miner. Eh, děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Kortovi. Děkuji za tuto podrobnou zprávu. Já jsem jenom chtěla říci, že jsem trošku zklamána, protože jde o obchodní ksi, dohody velkého významu a ty analýzy, které máme, jsou povrchní. Mně se zdá, že jako představitelé musíme tuto věc kritizovat, musíme se zkrátka snažit zjistit, komu to přináší výhody, které podniky využívají těchto dohod a mají z toho něco, které podniky to naopak postihuje. Máme, víme, že byly dohody, které vedly ke snížení úrovní na všech území a víme, třeba co se týče Koreje, tak to je to samé. Korejské odbory tvrdí, že i zde došlo ke zhoršení situace. A pak to má kumulativní efekt, tyto různé dohody. A pak, pane předsedo, je hezké, že probíhají v diskuse o lidských právech, tak říká tady komise o klimatických změnách, ale já bych ráda věděla, zda to skutečně k něčemu vede, zda to má nějaké výsledky pozitivní. Jestliže lékař jedná o, s pacientem a lékař řekne, já jsem to s pacientem probla, probral, pacient hovořil o svých problémech, ale pak se nedozvíte, že se ten pacient se vylečil. Takže eh, je to něco, co má být trvale udržitelné. Musíme skutečně se podívat, zda ty dohody přispívají k udržitelnosti. Říkáte, že jsou tady pokrok v jednotlivých kapitolách, ale jak vlastně se to dá změřit? Jak se dá ten pokrok změřit? Z čeho se skládá? Čili já bych chtěla zprávu, která opravdu umožní vidět, jak to opravdu dopodrobna je. Máte to v plánu komise, Jos? Tak ještě já bych se chtěl zeptat, zda je možné eh, nějaké eh, v budoucnu vypracovat mož, prostřednictvím zprávy eh, účinky ob, obchodních dohod na třetí státy, například Kanada nebo textilní import z Bangladeše zda je to nějak narušeno, anebo zda například investice z USA jsou eh, přeloženy do Kanady, protože se vyrábí automobily tam, anebo eh, jestli Samsung bude uzavírat pobočky, protože eh, lepší přístup na evropský trh získal Větnam. Takže takovéto účinky by bylo dobré proskoumat do budoucna. Děkuji moc krát za všechny otázky. Musím říci, že všechny jsou velice kvalitní a rozhodně nám pomohou eh, se posunout vpřed. Nicméně, ještě než zodpovím jednotlivě na všechny otázky, tak bych to chtěl celé uvést trošku do kontextu. Pro komisi a pro moje DG je důležité investovat více do implementace což eh, už eh, oznámila komisařka Malmström v roce 2015 a my na tom pracujeme. Je jasné, že eh, komise klade důraz spíše na vyjednávání, což je stále nejdůležitější část naší práce. pokud jde o to, kolik času čemu věnujeme. Ale pak je to samozřejmě ten problém implementace, který je čím dál důležitější, čím více obchodních dohod uzavíráme. Takže já jsem velice rád za vaši podporu. Ta situace odpovídá našim vlastním analýzám a nesmíme zapomínat ani na třetí prvek. Máme vyjednávání, máme implementaci uzavřených dohod a potom také máme tu defenzivní složku to jsou ty eh, nástroje obchodní obrany, eh, které máme a které teď modifikujeme a aktualizujeme. A potom také návrh na screening investic z třetích zemí. Tyto tři složky musíme vnímat eh, společně. Jsou součástí koherentního politického přístupu, který není ukončen. Je to probíhající práce. A je třeba, aby tyto složky byly vzájemně v rovnováze. Tak já teď velice rychle projdu ty otázky. Paní Quisthout. Ano, myslím si, že máte pravdu, že ta pozitivní čísla, která máme, nejsou dostatečně známa. Nepanuje o tom dostatečné povědomí, což je další důvod, proč tvoříme tuto zprávu, abychom ukázali, že eh, dopad existuje Snažíme se prodat tu zprávu, kde jen můžeme, jak na naší webové stránce, tak v setkáních s členskými státy nebo s vámi a je naplánováno několik dalších aktivit na rok 2018, abychom upozornili na ty výsledky co nejvíce lidí. Pokud jde o preferenční sazbu, tak tady se domníváme, že to je zase způsobeno neznalostí neznalostí a neinformovaností. Překvapilo by vás, jak málo firm o tom ví. Děláme, co je v našich silách, ale důležité je, aby se do toho zapojil taky parlament, abyste využili svoje kontakty a šířili informace o možnostech, které se tady nabízejí k vyvážení do jiných zemí eh, na základě preferenčního systému a právě tak u členských států. Tady se ta situace velice různí. Některé členské státy mají velice dobře zorganizované šíření informací a propagaci, ale jiné členské státy opravdu zaostávají. A to zaznívá opakovaně na radě i na našich eh, setkáních. Naši kolegové objíždějí členské státy a šíří tam sdělení, říkají, že by, měla vytvo- že by měli vytvořit eh, specifickou strukturu v případě, že ještě neexistuje. A potom eh, další důvod té nevyužívanosti je složitost. Ono je velice složité exportovat mimo Evropskou unii v těchto režimech. Některé firmy eh, si musí spočítat, jestli se jim to vyplatí, protože budou muset například jít přes specializovanou agenturu, eh, eh, najmout si právního poradce, a pak je otázka, jestli ten rozdíl mezi preferenční sazbou a obvyklou sazbou jim za to stojí. To je samozřejmě hodnocení, které musí provést každá firma. Eh, velké firmy, které mají interní experty, eh, jsou tady v lepší pozici samozřejmě. Proto máme zvláštní program pro malé a střední podniky eh, a bude jich více. Příští rok chystáme další projekt pro malé a střední podniky. Potom ta třetí složka, to jsou pravidla původu. Musíme si totiž být jistí, že když exportujete produkt v preferenčním režimu, že ten váš produkt se počítá jako evropský. A tady jsou ta pravidla opravdu složitá. Dnes se všechno eh, produkuje v hodnotových řetězcích a eh, země původu konečného produktu má zásadní význam pro kvalifikaci toho, pro jakou preferenci jste způsobili. To není nijak nový problém a my se samozřejmě ve vyjednáváních snažíme eh, ta pravidla zjednou dušit a zavádíme další mechanismy, které pomáhají firmám hledat správné řešení. Potom další poslanci se ptali na cestovní mapu implementace. To je poměrně nová iniciativa, kterou provádíme u všech nových dohod o volném obchodu. Je to cestovní mapa implementace, což je v podstatě seznam kroků, které požadujeme od partnerské země. Snažíme se samozřejmě vytvořit tento seznam ve spolupráci s partnerskou zemí aby to bylo oboustranně dohodnuto a abychom stejně chápali, co se má udělat. A právě tak na evropské straně musíme přijmout uh, řadu opatření a právě proto jsou ty cestovní mapy důležité. A důležité jsou i pro parlament, protože vám umožní sledovat, uh, jak to probíhá, a asistovat při implementaci. Pokud jde o roli delegací ve třetích zemích, tak ty jsou velice důležité. Měly by se zapojovat a také se zapojují. Když jsme psali kapitolu o různých dohodách o volném obchodu, tak jsme se na ně samozřejmě obrátili. A tady je v podstatě e, společný bod s tou předchozí diskuzí o ekonomické diplomacii. Pokud je o mechanizmy FTA, tak delegace se samozřejmě zapojují. A pokud jde o zeměpisná označení, tak z těch čísel je vidět, jak jsou zeměpisná označení důležitá pro náš obchod, zejména obchod se zemědělskými produkty. Proto eh, věnujeme zeměpisným označením značný vyjednávací kapitál a energii, abychom zajistili ochranu našich eh, známek ve třetích zemích. A pokud eh, ta ochrana dodržována není, tak se samozřejmě snažíme ji vymáhat. Paní Moska, té bych chtěl odpovědět, že potřebujeme prohloubení implementace a ex post hodnocení Když si projdete celý ten rozhodovací řetězec u dohod o volném obchodu, tak ještě před zahájením vyjednávání vznikne posouzení dopadu podle předpisů komise. Ještě než dostaneme mandát, musí existovat posouzení dopadu. A potom během e, vyjednávání vzniká e, posouzení dopadu o udržitelnosti, které také určitým způsobem směruje vyjednávání a pomáhá při něm. A poté proběhne ex post evaluace která zjišťuje, co se vlastně v praxi stalo a jaká je výhoda této dohody. U ex post evaluace máme problém jedině s tím, že před ní musí uběhnout nějaká doba. Nesmí to být rok po vstupu v platnosti, eh, musí to být později, abychom měli eh, pořádný vhled do toho, eh, jaký je účinek. Takže ta evaluace probíhá po čtyřech nebo pěti letech je to samozřejmě tedy probíhající práce a velice rádi se s vámi podělíme o výsledky. Pokud jde o spolehlivost dat, tak to byla velice dobrá připomínka, tak tady máme problémy. Upřímně řečeno, máme problémy. Naši experti neustále hlásí, že sběr dat je nesmírně složitý. Na naší straně existuje samozřejmě Eurostat. Eurostat sbírá všechny informace od celních úřadů, ale jenom do určité úrovně. Eurostat nemá k dispozici ty, ty informace na úrovni jednotlivých eh, společností. Proto také dnes nemůžeme hodnotit, které společnosti konkrétně eh, profitují z dohod. To se považuje za důvěrnou obchodní informaci, ke které nemáme přístup. Pracujeme na tom, ještě to není eh, hotová věc. Zabýváme se spíše informacemi na makroúrovni. Na druhé straně u partnerů je ta situace horší, protože i od třetích zemí potřebujeme informace, protože právě tato země v konečném důsledku rozhoduje o udělení preferencí. Jestliže je nějaký produkt exportován z Evropské unie, tak oni eh, rozhodnou, zda to poběží podle té nebo té dohody, ale zda tu koncesi udělí, tak to je čistě na jejich rozhodnutí. A pro nás je velice těžké dostat se k těmto informacím. Proto teď eh, do všech probíhajících vyjednávání zahrnujeme povinnost podle dohody o volném obchodu eh, sdílet s námi eh, tyto informace, abychom měli lepší obrázek o situaci. Momentálně ale musíme pracovat s informacemi, které máme. Takže ta spolehlivost a e, jaksi rozlišení těch informací, ta granularita, tady je co zlepšovat. Takže implementační cestovní mapa, to už jsem zmínil. A ano, děláme pilotní projekt, děkuji za tuto připomínku, e, který nám e, pomůže zajistit lepší výnosy. Pane Šolci, vztahy mezi jednotlivými FTA a otázka, co u nich vlastně měříme? To byla velice dobrá otázka. A já e, bych k tomu řekl, že za naši stranu hlavní prioritou je, aby z toho naše firmy měly prospěch. To je priorita číslo jedna. To je ta souvislost s růstem a s agendou pracovních míst. Je to obchodní model, který by měl udržet prosperitu v Evropské unii. Jsme velice dobří v dovážení surovin a dodávání přidané hodnoty a potom zase v reexportu. To je něco, v čem jsme dobří a to si myslím, že je hlavním hnacím motorem našich úsilí. A pak bych chtěl také říci, že máme více ambicí na politické úrovni. Evropská unie má ambici zlepšovat životy v zemích, do kterých vyvážíme. To je agenda založená na hodnotách. Ale když se podíváte na ustanovení o udržitelném rozvoji a obchodu, tak je tam hodně kritérií, jako je Eh, správné řízení, good governance, eh, mezinárodní standardy, eh, standardy práce, multilaterální dohody o životním prostředí a tak dále. Takže tuhle ambici máme. A chceme přispívat k rozvoji dotyčných zemí, možná nenutně Kanadu, možná nutně u Kanady, ale rozhodně je tomu tak u Afriky a Latinské Ameriky a samozřejmě také v sousedství kde je za těmito obchodními dohodami mnohem eh, širší politická agenda. Takže to je zajímavá otázka. Eh, jak definovat v budoucnu kritéria spíše kvalitativně? A je třeba také testovat, zda se zlepšuje rozvoj v dotyčných zemích. To je něco, čím se můžeme zabývat. Co ta čísla znamenají konkrétně pro lidi v Kolumbii nebo v Mexiku. Zatím jsme se tomu nevěnovali, ale rozhodně jsme ochotní se tomu věnovat. Pokud jde o vztah mezi jednotlivými eh, FTA, tak o tom se zmínil na konci i pan Lange, i paní Miner. Jaký je kumulativní efekt všech těchto dohod? Tak ten eh, samozřejmě přesahuje eh, záběr této zprávy je to otázka, kterou musíme prostudovat. A to až ve zprávě pro příští rok. Pan Ferran, k zemědělství. Já samozřejmě vím, že evropský rozpočet je pod tlakem kvůli Brexitu a že to pravděpodobně bude znamenat méně peněz pro zemědělství i pro další sektory. Nicméně ta čísla ve zprávě ukazují, že zemědělství profituje z dohod o volném obchodu. Máte ale samozřejmě pravdu, že ta pozitiva a negativa možná nejsou vždy rovnoměrně rozdělená. Je jasné, že některé sektory, které definujeme jako citlivé, konkrétně hovězí, cukr a další produkty, příliš mnoho nemohou získat abych to řekl mírně. Proto jsou konkrétně chráněny celními kvotami a dostávají podporu ze společné zemědělské politiky, ale když si vezmeme zemědělství jako celek, což je samozřejmě eh, z velké části potravinářství, tak platí stejný argument, který jsem už uvedl dříve. Jsou to právě potraviny, co eh, okolní svět rád kupuje. My dovážíme suroviny a pak je měníme v produkty, které každý chce mít ve své kuchyni. Podle čísel je jasné, že víno, alkohol, whisky a další lihoviny jsou největšími přispěvateli, pokud jde o hodnotu. A významnou měrou přispívají k bilanci našeho vývozu. Paní Rodriguez, většinu vašich otázek už jsem, myslím, zodpověděl. Pokud jde o tu neinformovanost a neporozumění, tak na tom pracujeme. Ten systém je občas velice složitý. A to nejen pro náš export, ale i pro eh, vývozce z druhé strany. Musíme se těmito otázkami zabývat a snažit se o pokrok. Paní Minér. tak eh, možná poněkud překvapivě s vámi souhlasím, že ta zpráva není zatím dostatečně eh, do hloubky a že je to spíše kvantitativní analýza než kvalitativní. Na základě této zprávy je velice těžké vyvozovat závěry, eh, kdo z dohod těží a kdo z nich profituje. Nicméně máme ambice, chceme jít hlouběji a to ve zprávách za příští rok. Takže tím jsem víceméně odpověděl na všechno. Děkuji vám. Děkuji. Odpověděl jste na všechny otázky a ještě se držíme časového plánu. Fantastické. Tím pádem můžeme ukončit bod 6 a přejdeme na bod 7. Nicméně bod 7 je in kamera. Uděláme si přestávku přibližně dvě minuty, tak abychom mohli změnit eh, to, co je vidět na obrazovkách a ti z vás, kdo by neměli být v místnosti, budete mít dostatek času ji opustit.